předtím, než začneme s dalším bodem. Od skupiny GUE NGL jsem dostala e, návrhy na jmenování do delegací a výborů. Bude to vše e, v zápisu z jednání. A pokud se nikdo proti, to, proti tomu nikdo